Okay, colleagues, um, we're going to go into session. Tak kolegové, pustíme se do zasedání číslo dvě a děkuji vám za to, že jste s námi. Já vítám pana doktora Kareru a doktora Ragaciho, eh, kteří nám představí studie o národních programech týkající se masového, masové špionáže dat. Studie byly eh, poslancům představeny. No a já dávám slovo Sergio Kaderovi. Ano, takže já začnu. Thank you very much. Takže začne pan Francesco Ragazzi. Děkuji vám. Děkuji také DG AEPO a sekretariatu LIVE za pozvání. Tato zpráva je výsledkem předběžného výzkumu z prosince 2, ze září 2013. Zdroji jsou, seku, eh, jsou sekundární zdroje, tedy investigativní práce novinářů plus eh, interview eh, s experty na digitální a kybernetickou bezpečnost. My jsme se zaměřili na tři členské země, Británii, Francii, Německo, Švédsko a Nizozemí. Začal bych eh, přehledem eh, rozsáhlých špionážních programů v členských zemích a mám zde tedy pět hlavních eh, řekněme bodů nebo skupin informací, to jsou sekce A až D. A Sergio Carrera se potom bude zabývat způsobem, jak na to reaguje Evropská unie a tak dále, čili to jsou ty části C a D. My ve zprávě eh, rozlišujeme eh, dva způsoby získávání dat v masovém měřítku. Za prvé eh, je to odposlouchávání komunikačních kabelů, což jsou zařízení, které jsou umístěna na, na optických kabelech mezi hlavními datovými centry Eh, ve Velké Británii máme zhruba 200 takových zařízení eh, spojující britské ostrovy s západní Evropou a s USA. A údajně něco podobného existuje také eh, Eh, třeba v Djibouti, to jsou americké záležitosti, tedy francouzské záležitosti, Německo má eh, hlavní tedy své zařízení ve Frankfurtu, eh, Švédové sledují podvodní kabely mezi Pobaltím a Ruskem. Tato praxe něco jako tedy je program PRISM v NSA, je získávání osobních dat tím, že e, soukromé společnosti, které e, nakládají s velkými objemy dat pro komerční, e, pro komerční účely. Google, třeba Skype a Eh, další, tak ti jsou nuceni, aby tato data dávali k dispozici a zdá se, eh, že také některé podobné evropské společnosti jsou nuceny k této spolupráci. Ne všechny agentury jsou na tom stejně, protože mají různé rozpočty. Tady vidíme na rozpočtová čísla tak je vidět, že velkou výhodou NSA oproti evropským agenturám je rozpočet eh, víc než 700 miliard eur ročně. Na druhém místě je GCHQ, které má 1,2 miliardy eur a to je přinejmenším dvojnásobek dalších agenturem v Německu, Francii a Švédsku. Když se podíváme na počty zaměstnanců, ta čísla nejsou oficiální, ale e, odhaduje se kolem 37 tisíc přímých e, zákazníků, přímých pracovníků NSA, e, zhruba 1600 GCHQ a asi 400 pro další. Tak eh, pět aspektů tohoto masového sledování dat. Za prvé je třeba zdůraznit, že eh, rozsah eh, tohoto odhaleného programu je bezprecedentní. Jinými slovy, toto není obvyklý způsob. Je to neobvyklé, pokud se týče množství údajů, které se sbírají a jejich druhů a e, můžeme se k tomu tedy později vrátit, pokud budete chtít, e, můžeme si říct o tom, jaký je rozdíl mezi daty a metadaty. E, když se podíváme na GCHQ, tak to je 1,20 petabajtů denně. Pro srovnání to je zhruba tolik, co denně spotřebuje 2,5 milionu opravdu silných uživatelů internetu. Čili eh, pokud bychom brali, eh, že eh, to jsou lidé, kteří spotřebují kolem 10 GB denně, čili počet sledovaných osob je mnohem, mnohem vyšší. Tak, pak jsou tady otázky, jakým způsobem tato data jsou sbírána, distribuována, zpracována a tak dále. Čili toto je rozdíl mezi legitimní a nelegitimní formou sledování. Rozdíl mezi legálním a nelegálním, to, to nemá jasnou hranici, protože eh, těžko říci, co je zacílené eh, sledování, zacílená špionáž, která je nezbytná na boj proti terorismu a eh, zločinu. A potom ta obrovská eh, obrovská, obrovský sběr, rozsáhlý sběr dat, který prostě znamená, že je sledován kde kdo. Tak je tady sledování pomocí klíčových slov, čili jak to funguje a jak jsou lidé postihováni. Čili je to program, eh, který v 2003 a 2004 byl kongresem eh, odmítnut, tedy to znamená totální informační sledování. Dále Eh, toto sledování eh, nelze, eh, nelze definovat jako Spojené státy vůči EU. Jde o kooperaci, jde o transnacionální síť hm, neboli jakýsi nadnárodní cech profesionálů, který tady spolupracuje. Máme sítě, kterým se říká jako pět očí, Five Eyes, nebo Alliance Base a prostě potřebujeme informace o tom, jak to funguje. Propojení mezi GCHQ a NSA, což už eh, de facto bylo částečně odhaleno, tak to vypovídá, o čem to je. Takže eh, tady to není příliš o tom, eh, o suverenitě, o diplomatických hovorech, o suverenitě, ale spíš o tom, jak hm, tato transnacionální síť může být sledována a eh, tedy eh, pod dohledem nadnárodních orgánů, které by mohly fungovat taky přes nacion, transnacionálně. Záležitosti typu PRISM, to není otázka pouze státních bezpečnostních služeb, ale také eh, soukromých společností, které dobrovolně nebo nedobrovolně spolupracují. Čili je to jakási hybridní špionáž, kde se propojují bezpečnostní a komerční zájmy. Toto je důležité nejen pro pochopení systému, jak to tady funguje. Hovořím o Gmailu, Facebooku a Skypeu, těch se to jistě týká, ale také otázka je, že eh, prostě eh, tyto služby eh, příliš nemohou být parlamentem kontrolovány a to naražme na otázky potom ochrany dat a svobody pohybu, svobody informací. Další věc, Eh, nakolik je to slučitelné s demokracií a s eh, svobodným trhem. Především víme, že se zde sbírá obrovské množství dat, ale nevíme, co se s nimi poté děje, s kým se sdílí, jak se zpracovávají a tak dále. Eh, nemáme žádnou jistotu, žádné uštění o tom, že tyto programy by se třeba tam či onde neodehrávaly. Tady eh, se argumentuje ze strany eh, těchto eh, služeb, že je to prostě nezbytné. Nicméně i třeba šéf NSA přiznává, že díky tomuto masovému sledování byly odhaleny možná jeden nebo dva případy připravovaných teroristických útoků. Čili víme, že to není jenom o antiterorismu, je zde také diplomatická špionáž, průmyslová špionáž a musíme říct, že cíle a naprosto nepřiměřenost co do velikosti, e, to jsou klíčové záležitosti. Tyto programy destabilizují zásadní principy důvěry v mezinárodních vztazích. Důvěra v veřejné instituce to je klíčem k demokracii a pokud každý je podezřelý, tak tyto principy jsou ohroženy. Důvěra e, že všichni ekonomičtí eh, aktéři mají ty též informace, to je taky eh, důležitý klíčový, eh, klíčová část ekonomického života a také důvěra je důležitá pro růst. Demokratický režim de facto ukazuje, že je třeba v takovýchto krizích posílit eh, systém eh, rovnovách a kontrol. Nelze toto ovšem zredukovat pouze na otázku, redukovat pouze na otázku eh, bezpečnost vůči versus ochrana dat, ale jsou tady všechny ty další demokratické otázky. No a já nyní dám eh, slovo kolegovi Sergiu Karerovi, eh, který se bude zabývat více právními otázky, otázkami. Děkuji, děkuji. Eh, jsem rád, že jste mohu s vámi být a podělit se o naše výsledky. Takže z právního hlediska všichni víme, jak se celé toto zdůvodňuje ze strany eh, čen, vlád členských států a exekutivy, a policie a tajných služeb. Eh, prostě ten argument je, že jde o národní bezpečnost. Je to tomu tak, ale doopravdy ta studie se zabývá tímto dilematem a otázka je, jestli zde roli může sehrávat Evropská unie nebo jestli tedy národní bezpečnost eh, má být eh, nadále eh, výlučným, výlučnou doménou národních států. My tady máme tři myšlenky. Za prvé, navrhujeme, aby se koncepce národní bezpečnosti zarevidovala z hlediska demokratického. Je to skutečně v souladu s principy právního státu a demokracie. Čili tady je třeba eh, začít tím, aby se, abychom chápali, co to je národní bezpečnost. Eh, v té studii se hovaří o tom, že tyto programy masového sledování jsou neslučitelné s demokratickými principy, článek 2 e, eh, smluv. Národní bezpečnost není možná není možné ji chápat pouze z hlediska špionážních služeb. Eh, národní bezpečnost souvisí s národními institucemi, na kterých stojí liberální demokracie, s níž se skládá Evropská unie. A eh, zásadní jsou tady principy dělby moci, eh, kontrol a pojistek demokratické odpovědnosti Toto je zásadní proto, aby se eh, aby nedocházelo ke zneužívání a své voli. Eh, v současných eh, mezích, jaké máme tedy v Evropské unii a v evropském právním systému, tady se rozlišuje mezi tím, co je legální, co není legální v práci exekutivních a špionážních agentur. A musíme říci, že eh, jsme se snažili eh, toto objasnit. Máme zde eh, poměrně hodně příkladů soudních rozhodnutí, tedy judikatury, ze které vyplývá, co je a co není přijatelné, co je v se zákonem, co je nepřijatelné v demokratické společnosti. A to se také eh, týká činnosti špionážní služeb. A musím říct, že eh, máme zde jasné závěry. Eh, je zde otázka článku 8 o soukromého života a rodinného života článek 5, to je, to, to je o svobodách, čili nesmíme zapomínat o tom, že také to platí pro špionážní služby. Dále eh, článek 51 eh, listiny práv. To prostě není možné nechat tak, protože eh, se pohybujeme už mimo právní rámec EU. Dále tady máme rozsudek de France Lucemburského soudu, podle kterého eh, se sice tato charta eh, pohybuje v rámci EU, eh, práva EU, ale my máme zapracovány také do legislativy členských zemí. My jsme v tomto parlamentu měli komisařku Redingovou a zde tedy eh, padla otázka o eh, právních pravomocích EU. A ona řekla, ano, eh, špionáž je exkluzivní kompetencí členských zemí, ale zároveň je třeba respektovat základní práva podle listiny. Tak a když hovoříme o bezpečnosti, očí bezpečnost tady jde. Kolega hovoří o důvěře, ale nejde jenom o důvěře, ale poněvadž eh, tady jde o kooperaci, tak eh, je třeba říci, že stávající právní kanály eh, komunikace byly jednoduše prostě obejity protože my tady máme vzájemné smlouvy a my víme, že tady jsou, tady to prostě, eh, tady to obcházení již podkopává eh, právní závazky. My třeba také máme eh, uzákoněnou ochranu dat a soukromí a samozřejmě tady dochází k obcházení a to Eh, ovlivňuje naši bezpečnostní politiku EU a také to narušuje vnitřní bezpečnost EU jako celku. Rozsah a plošná povaha eh, tohoto, této plošné špionáže, to podkopává eh, naši unie, naše hodnoty, také naši právní principy toto je třeba respektovat, že toto je jednoduše a prostě krádež dat. V evropském eh, právním systému svá data vlastní, eh, vlastní eh, jednotlivec. To je možná jinak ve Spojených státech, ale pro nás je toto jedna, jeden ze základních principů. A členské země, a máme proto důkazy, to dramaticky narušili. Eh, z toho, co jsme studovali, tak eh, eh, se rozlišuje mezi interním a externím odposlechu. Toto, tato masové sledování, to prostě vede k tomu, že ta hranice mezi externím a interním se smazává. Eh, Velká Británie měla eh, de facto přístup eh, k údajům občanů, občanů Evropské unie. Takže jak zajistíme to, aby k tomu nedocházelo, protože my pořád ještě máme tajné sledování interní komunikace. A jak zajistit princip nediskriminace, tak aby skutečně platil pro každého občana. Eh, možná té stávající dozledové, dohledové orgány eh, mají příliš mnoho překážek, takže nemohou eh, účinně fungovat a nemohou účinně ani sledovat, co se děje. Je to možná také otázka, kolik mají zdrojů, kolik mají lidí. Další slide je o agenturách v oblasti eh, vnitra. Tak my máme Europol a Intcen, eh, které tedy eh, sledují a schromážďují a vyměňují si data. Všem toto nemá žádný právní základ. Takže možná bychom se měli kriticky zamyslet nad tím, eh, jaký právní základ má NCEN. Nebo třeba Europol. Nyní probíhá revize rámcového mandátu Europolu. Je zásadní, aby informace, které zpracovává Europol, eh, byly právně v pořádku a aby se spoláhaly na Eh, důvěryhodné zdroje. Jenomže teď to nemáme jak ověřovat v současné době. A to se týká také eh, spolupráce s třetími zeměmi. Jaké druhy informací zpracovává Europol? Já myslím, že to se prostě musí řešit. A také otázka je, kdo je ještě policista a kdo už je špion co, co je policie, co je špionážní služba. Když se na to podíváme z hlediska insiderů, tak eh, to je v každé české zemi prakticky jinak. A nyní tedy k politickým doporučením. Eh, domníváme se, že je nutné stanovit nepřekročitelné hranice První doporučení se týká profesionálního kodexu a e, pokynů, e, principu, e, jak zacházet s daty v transnacionálním styku. To skutečně je naprosto nutné, bez toho nic neuděláme. Tato současná situace je nepřijatelná a my potřebujeme mít kodex, který řekne, co je standard v Evropské unii, včetně tedy standardu lidských práv, ale potřebujeme taky další kritérii, podle kterých se pozná, co je legální a co ne. Dále eh, evropský, evropský cloud, eh, který eh, bude chránit soukromí. Eh, toto je vlastně, my dneska máme cloud computing a eh, tam je třeba zavést určité garance, které dnes nemáme. Ale v této souvislosti eh, bychom chtěli poblahopřát Evropskému parlamentu za jejich návrh na předpisy na ochranu dat. To je skutečně velice dobré, blahopřejeme a je zásadní, aby parlament uvažoval o článci 43 a 79. E, tyto články prostě jsou pevné a není možné e, s nimi diskutovat, ani o nich diskutovat. E, dále datová infrastruktura v, a jaksi politická infrastruktura. My tady hovoříme o systému takzvaných eh, žlutých karet. Prostě tam, kde dochází k eh, předávání informací podivným způsobem žlutá karta a pokud se to opakuje červená karta. Eh, Evropský parlament by měl mít výbor, kterému bude předsedat antiteroristický koordinátor. A ti by potom mohli se těmito činnostmi zabývat a eh, de facto mohli bychom potom eh, vypracovat spolu s USA eh, jakousi listinu elektronických práv pro všechny datové subjekty. Dále jsou tady body styku evropských agentur a národních agentur které si vyměňují informace o bezpečnosti. Tady tu architekturu je třeba prostě zlepšit. Je tady třeba zavést princip odpovědnosti, je tady třeba zavést kontroly kvality. To je velice důležité. Dále ochrana eh, whistleblowerů na úrovni EU tyto lidi skutečně je třeba chránit a poskytovat jim eventuálně také azyl. A my vítáme rezoluci Evropského parlamentu z října, eh, který, eh, která vyzývá eh, Evropskou komisi k pozastavení vyjednávání o zóně volného obchodu s USA. Prostě je třeba znovu se zamyslet eh, nad stávajícími vztahy s USA a nad principem také eh, bezpečnosti, důvěry a eh, také soukromí, ochrany soukromí. Toto jsou tedy výsledky našeho předběžného průzkumu, ale my potřebujeme vědět ještě více. A bohužel zdroje, které máme, tak eh, ano, my na ně poukazujeme, ale skutečně je třeba eh, zkoumat více do hloubky, jaké jsou tady činnosti, jaké tady máme pojistky, eh, jestli vůbec nějaké pojistky existují ze strany členských zemí a tak dále. Děkuji vám. Děkuji, Seržo. Ano, to je předběžný výzkum, ale je to už druhá velká studie ve velmi krátkém čase. A kolegové, pokud se pustíte do četby, tak eh, doporučení tam jsou, ale jsou to tedy dosti politická doporučení. My tedy doporučení v té zprávě jsme dostali a jsou vypracována ve velmi krátkém čase, čili pro nás eh, jsou velmi cenné. Já vím, že tady kolegové zatím jste asi neměli čas to přečíst, ale předpokládám se k tomu dostanu. Ale teď mám ještě dost času na další otázky a tak dále. Takže začneme opět s novými zpravodaji, respektive máme tady jednoho jediného, takže já ne. Claude and, uh... Děkuji, Claude. Děkuji oběma našim hostům za to, že tuto studii vypracovali a za to, že nám ji tady tak hezky odprezentovali v tak důležitou chvíli. Konec konců dnes, sem přijdou, eh, dnes přijdou do britského parlamentu zástupci tamních eh, tajných služeb a i my bychom tím pádem měli hovořit o tom, jak se vypořádáme s vlastními rozvědkami v Evropské unii, protože je evidentní, že jsme jaksi je stále přehlíželi i vzhledem k debatě, která zde probíhala minulý týden. A jak se vypořádáme s porušováním právních principů. A tedy má otázka. Hovoříte jasně o doporučení pro Evropský parlament v tom smyslu, co můžeme my v dané situaci dělat. Za to vám děkujeme. Já bych dokonce řekl, že se na to musíme zaměřit expresně a e, nechat zde proběhnout debatu na téma, jak vaše doporučení zapracujeme, protože není možné říci ano, děkujeme a pak je šoupnout někam do šuplíku je potřeba zaměřit se na stávající situaci, to znamená na trvalá porušování práv našich občanů. A pravděpodobně dochází k to porušování u velkého počtu našich občanů. Napadá mě tedy otázka, jaké možnosti máme my jako Evropský parlament, jaké možnosti máme jako legislátoři tato porušování ukončit, zastavit je. A ve vaší studii je uvedeno podle kompetencí Evropské unie, co můžeme dělat na straně policie, na straně spolupráce pro rozvědky a pravidla pro spolupráci rozvědek. Pak je zde otázka, zda je to propojeno se směrnicí o ochraně dat nebo s jinými body kde bychom měli třeba něco změnit eh, na základě nejnovějších informací. A pak také samozřejmě, co s tím na meziinstitucionální úrovni. A to už je skutečně politická rovina. Rád bych věděl, jak vnímáte naši roli vzhledem k členským státům, které snad jsou kompetentní k tomu, k čemu my nejsme. My jsme tady měli šéfa Incentu, eh, tak se vás chci zeptat, jak vnímáte třeba tu spolupráci v této instituci, v INTCENu. Eh, myslíte si, že takováto spolupráce může snížit ten rozsah exkluzivity kompetencí národních rozvědek? Je to celá řada otázek, rád bych, abyste je trošku rozvedli i v souvislosti s vaší studií. Doufám, že máme dost času, abyste to rozvést mohli. Děkuji, pane kolego. Protože máme čas, tak eh, si to uděláme tak, že bude otázka a rovnou na ní odpověď. Nebudou to tedy skupiny otázek. Takže, pánové, prosím, můžete odpovídat buď oba, nebo jeden, A prosím, buďte upřímní, eh, jak je hodno akademiků. Ano, děkuji. Já si skutečně svou volnost jakožto nezávislý odborník užívám. Eh, děkuji vám za otázku. Tato studie navrhuje víceúrovňový přístup, aby se tak řeklo. Bohužel neexistuje žádné jednot, jednoduché řešení. Je potřeba vnímat tento problém z různých stran a různě k němu přistupovat. Ovšem východisko se vrací k otázce upřímné spolupráce a důvěryhodnosti. Co to znamená? Znamená to, že nikomu už nemůžeme věřit. Nemůžeme věřit ani těm principům a pojistkám, které jsou stanoveny zákonem a velmi často jsou respektovány. A to jak v jednáních uvnitř EU, tak zejména při jednáních s USA. E, rozsah zpracování informací, jak víte, se prolíná mnohými oblastmi e, evropského práva. Máme tady EFTP, PNR, spolupráci USA s BNR, otázka inteligentních hranic, profilování, užívání biometrických údajů se používá i tam. Eh, pak je zde celá řada otázek, která se týká agentur EU, které musíme zvážit, eh, zejména revize otázky Europolu, vzhledem k těmto okolnostem. Takže ty implikace tady jsou pro celou řadu témat, u kterých je kompetentní Evropský parlament a ve kterých se angažuje. Studie doporučuje, aby tento parlament všechny tyto možnosti využil aby přeskoumal svůj přístup na základě důvěry a v podstatě, aby vycházel z předpokladu, že důvěra neexistuje. Že nelze věřit nikomu, nelze ani věřit, že se tyto principy dodržují a nelze je vůbec považovat za samozřejmé. Standardy. Eh, jedno doporučení, které v této studii poměrně jasně uvádíme, je, že identifikujeme eh, ty nejdůležitější standardy. Jasnost, předvídatelnost, Eh, domácí právo. To je naprosto zásadní věc. Eh, zákon musí jasně popisovat, co už je porušení práva. Jak řekl Francesco, ono vlastně vůbec není jasné, jaký je ten účel tohoto dohledu. Pak eh, osobní rozsah, rozsah vlastních pravomocí, omezení nějakým justičním dohledem, efektivní náprava. To jsou všechno otázky, které jsou velice důležité a týkají se kvality domácích zákonů. A Štrasburský soud jasně řekl, že právě toto je klíčovým kritériem, když se určuje legitimita tajného dohledu eh, ze strany spravodajských služeb. A myslím si, že ta studie také velmi jasně říká, že evropský dohled zatím stále neexistuje. Evropský eh, soud pro lidská práva eh, jasně řekl, že v otázkách jako je Liberty versus UK, Kennedy versus UK, v zájmu suverenity členských států a v zájmu vlády a tajných služeb, aby tyto měly eh, vlastní pravomoci. Ovšem ta manévr, manévr, ten manévrovací prostor, kterým dáme, je otevřená otázka, abychom se vyhnuli arbitraritě. Je potřeba, aby na všechno dohlížel nějaký soudce, aby vydal příkaz, aby soudy měly měli věci pod kontrolou. Aby pod kontrolou měla věci ta země. A zejména, když mluvíme o sledování vlastních občanů. Není to otázka vyvažování bezpečnosti versus soukromí, je to otázka demokracie. A v demokraciích e, eh, jsou občané dosti značně chráněni proti přesně takovéto nediskriminační špionážní činnosti. A soud ve svém jurisprudence jasně řekl, že toto jde toler- tolerovat pouze tehdy, když to je skutečně naprosto zásadní pro zajištění demokratického fungování státu. Je toto ten případ? To jsou všechno standardy, které by podle nás měly být součástí nějakého kodexu, který by byl přijat na evropské úrovni, na úrovni EU. A ten kodex by pak mohl být používán a podporován na národních úrovních Eh, a otázka, jenom velmi stručně, eh, dohledu nad eh, rozvědkami ze strany nějakých institucí. Dobrá, nic se neděje, to kolegovi to tady padá. Objevují se myšlenky zaangažování národních parlamentů do této sítě. V tom smyslu, že by národní parlamenty se koordinovaly na této úrovni. Bruselská deklarace, Eh, vznikla, ale zapadla, jaké jsou její výsledky, jaké jsou její výstupy. Zefektivňuje nějak práci eh, se znalostmi a odbornými znalostmi osob v národních parlamentech snad? Je možné sdílet nejlepší postupy, sdílet myšlenky, jak zajistit lepší dohled? To by přece mohl být eh, nějaký kanál pro tento kodex a jeho rozšiřování a pro jeho sdílení na venek a pro jeho lepší implementaci. Eh, myšlenka Vivian Redingové společné eh, evropské rozvědky bude to řešení podle nás ne. Když budeme mít evropskou NSA, tak to určitě není to nejvhodnější, co můžeme udělat, abychom se vypořádali s tím dilematem, kterému teď čelíme. Ovšem, studie říká, že vlastně už není možné říkat, eh, že Evropská unie spravodajskou činnost neprovádí. Není možné eh, říkat takovéto věci, protože to má jasné negativní důsledky a ty vidíme právě dnes kolem sebe. Takže možná toto by byl argument pro eh, posílenou činnost ze strany EU. Eh, ty otázky už tady zazněly mnohokrát, jistě ještě zazní. Další je Carmen. Děkuji vám, pane předsedo. No, podívejte. Eh, myslím si, pánové, že jste poměrně otevřeně prezentovali své poznatky a za to vám děkuji. Proč Vivian Redingová eh, tedy eh, neodmítne ty dohody o právní spolupráci? Vždyť přece nefungují. My zde v Evropském parlamentu jsme tuto dohodu k TFIP chtěli pozastavit kvůli tomu, co se děje. Teď je konečně čas, aby iniciativu vzala do rukou komise. Zejména pokud by to zahrnovalo změnu smluv, pokud to eh, nebude jenom poslední plácnutí do vody před koncem mandátu. Je potřeba, aby se něco začalo dít. Tuto konkrétní dohodu bychom mohli zrušit, pozastavit, to by mohl být první krok k tomu, že jasně ukážeme, že mezi námi existují rozdíly. Co do například našeho různého přístupu k e, tomu, jak má probíhat oddělení a rozdělení pravomocí. A ve smyslu tom, jakým způsobem spolu interagují jednotlivé parlamenty v Evropě. Je to eh, skutečně široké a velmi důležité téma. Eh, vlastnictví dat Data podle mě patří jednotlivcům. Eh, slyšela jsem už teorie, že eh, to je jinak, že data patří někomu jinému, že jakmile eh, jednotlivec někam zadá osobní údaje, tak už tyto údaje patří někomu jinému. Ale chtěla bych se zeptat, jaká, jaká judikatura k tomuto existuje, co to podporuje. Jeden z nejdůležitějších bodů, které zmiňujete, je právě tento zmatek. Je to dělba mezi veřejnými a soukromými institucemi, co se týče údajů osobních, protože soudní kontrola je tady nesmírně důležitá. Ale právě jsme schválili směrnici o ochraně osobních údajů, kde se prostě velice liší jejich pojednávání v jednotlivých členských státech. Máme tady ohromnou šíři, pestrou paletu. Kež by existovalo něco jako kodex, ale nakládání s osobními údaji je velice se velice různí. Zda eh, se tedy údaje sbírají eh, jenom kvůli nějaké informace nebo protože se s nimi obchoduje. A potom, jak užívají státy tuto komerč, tuto komerční spravodajství, tyto komerční spravodajské služby. A pravdou je, že je to tedy zakotveno eh, v Evrops- nebo mělo by to být zakotveno v Evropské ústavě. Eh, když eh, například ve Španělsku se sbírají nějaké údaje, musí být podloženo, ale musím říci, nevím, jak bych to vyjádřila, nebrání v potaz, v potaz toho, co znamenají evropské ústavy, není v pořádku. Máme tady obrovskou změnu, ke které dochází a proto se domnívám, že je třeba rozlišovat, co znamená veřejné užívání osobních údajů ze strany veřejných orgánů, ze strany tedy exekutivní výkonné moci a užívání osobních údajů prostě ze strany podniků. A v tomto případě vidíme, že tyto údaje by měly asi být řízeny v nějaké agentuře, ale to je zřejmě etapa post Snowden, takže tady jsme v naprosto odlišné situaci. Děkuji, Carmen. Pánové, vaše reakce? Ať už od kohokoliv? Děkuji vám. Jeden z prvků, který tato studie zdůrazňuje, je aspekt dohledu nad tajnými službami. Říká se tam, že aktivita rozvědek jsou, aktivita eh, těchto rozvědek je ze své podstaty nelegální. Tyto agentury mají pracovat tak jakoby mimo zákon. A to je velice důležitý argument. V našem šetření se jasně ukázalo, že eh, evropský lidskoprávní rámec eh, tady jaksi neplatí. Eh, jeden z problematických aspektů takovéhoto masového dohledu, který zažíváme, je, že tady ta situace se, jak už zaznělo, asi týká vlastně způsobu života, týká se nějakého profilování, takzvaného data miningu, prediktivita chování a tak dále. A to jsou už velmi ožehavé věci z hlediska legislativy na ochranu osobních údajů. A je potřeba o tom mluvit a je potřeba to všechno vyřešit. V USA se objevuje diskuse o zákazu určitého druhu data miningových aktivit, zatím ty diskuse nejsou úspěšné. Ale v této studii jsme se hlavně zabývali tím, že e, zásahy dodat nebo sběr dat by se měl týkat pouze šetřených osob, šetřených jednotlivců. A to je, myslím, něco, co musíme naprosto zdůraznit. Vlastnictví dat, eh, nařízení o ochraně dat eh, bylo tímto parlamentem přijato a myslím si, že je velmi silné z tohoto hlediska a to je velmi dobře. Eh, nějaký podobný rámec, podobný režim by se měl určitě týkat i složek činných v trestním řízení. Každopádně, O tom není pochyb. Ehm. Děkuji vám. Ehm. Víte co, druhé kolečko nestihneme, pokud nebudeme struční. Takže paní Morvaj. O, děkuji vám mnohokrát. Prohovořím maďarsky, dovolíte-li. Nezapomeňte si proto nasadit sluchátka. po roce 89 v těch eh, transitních letech k nám eh, přijel na návštěvu jeden západan z jedné univerzity a ten nám řekl toto. Komunismus je systém, který je v podstatě jako spožděný záznam. Všichni sledují, ehm, co se děje na pódiu, ale všichni vědí, že to není skutečné, že už se to nějakým způsobem stalo. A asi nejspíš to samé funguje eh, pro západní demokracie. My jsme si tehdy mysleli, že existuje ještě nějaký jiný svět, který my neznáme. Svět za železnou oponou. Kontroly, demokracie, právní stát eh, a tak dále. To všechno se prý považuje za automatické na západě. Ale vypadá to, že to skutečně bylo jenom takové loutkové divadílko, jak tady, tak ve Spojených státech. Na ranní části tohoto zasedání z výboru o 120 poslancích nás tady bylo asi 7 nebo 8, kdy se diskutovalo o takto důležitém, důležitém tématu. A to podkopává celý náš koncept demokracie. Možná třeba snad ta docházka bude obsahovat trošku jiné číslo, ale upřímně řečeno, podobně jako v 9 hodin ráno, tak teď ve čtvrt na 12 je tady opět jenom nějakých 8 poslanců. Kde je třeba pan Taváreš? Myslím si, že je eh, naprosto nepřípustné, aby pan Taváreš a všech zbylých ostatních 26 států bojovalo za demokracii eh, jenom eh, vlastně na papíře a jenom když se jim to hodí. Ku podivu se všichni zajímaví například o demokracii v Maďarsku ale už ne o žádnou jinou. Možná, že by vaše doporučení, pánové, mohla obsahovat i jakousi potřebu blížeji se zaměřit na eh, ideologii hodnot Evropské unie a možná celé západní Evropy a na to, jakým způsobem se toto eh, liší od eh, bývalé východní Evropy, kde byla štázy, sekretát a všichni jsme věděli, že nás někdo sleduje. Pokud je tu někdo jako asistent nebo pozorovatel, Eh, tak to jasně vidí. Možná, že na obrazovkách to vypadá jinak, ale skutečně tady jenom 8 poslanců. Ráda bych to ještě jednou zdůraznila pro všechny, kteří nás sledují nebo poslouchají online. V komunistických státech byli všichni sledováni, všichni byli pod dohledem. A byla to nedílná součást systému, eh, toto masové sledování občanů. A konec konců v Maďarsku stále ještě trvá naše snaha o zveřejnění spolupracovníků s, s tehdejšími tajnými službami. Zatím ten seznam ještě nebyl zveřejněn. Chceme zjistit pravdu. Chceme zjistit, kdo byli ti viníci naší komunistické minulosti. A tady na západě se najednou říká, ale vždyť je to při, přirozené, že se všichni sledují, že vám někdo čte e-maily, že jsme pod masovým dohledem, že masový dohled je přirozený. Je skutečně přirozený? Je tak přirozený, že tady nikoho ani nenapadne přijít na zasedání, kde se o tom mluví, nikoho to už nezajímá, nikoho to už nepřekvapuje? Eh, na tom zasedání se zavřenými dveřmi náš host řekl, že ani on není překvapen tím, že se něco takového děje, že se naše informace odesílají kamsi. Doufám, že mě tedy teď nedáte pokutu za to, že o tom mluvím, co tady zaznělo. Že ano. Eh, máme vůbec zkoušet se dostat pod povrch toho, například proč se Snowdenovi nenabízí azyl eh, v žádném členském státě. Možná třeba Maďarsko by mu mohlo ten azyl poskytnout protože konec konců byl to on, který nám dokázal, že to, co se tady odehrává, je skutečně jenom taková šaráda a že pod povrchem se děje úplně něco jiného. On konečně ukázal na tu nahou pravdu, takovou, jaká je. My jsme všichni v hospodářství, v tržním hospodářství, říkáme si, co je to vlastně demokracie. Možná třeba vy jako akademici byste konečně měli Evropské unii říci, poslyšte pánové, konečně ten koncept demokracie změňte, protože tak nefunguje. A procesní námitka pana Albrechta, Vážený pane předsedo, musím tady naprosto jednoznačně říci, že takové nakládání s kolegy, kteří nejsou přítomní, je naprosto nepřiměřený. Eh, považuji za důležité, abychom se eh, spíše zaobírali tématem a abychom, se tady, neskouši, abychom tady neskoušeli žádné populistické uh, výpady proti jednot, jednotlivým poslancům a tím zkreslili to, co většina Evropského parlamentu řekla v základní zprávě kvůli Maďarsku, že někteří poslanci ne, jsou schopni se smířit s tím, co Evropský parlament řekl k porušování základního práva nejenom v Maďarsku, ale zcela všeobecně na tom nic nezměníme, ale domnívám se, že bychom eh, tady měli ze sebou zacházet takovým způsobem, abychom diskutovali o vážných tématech a ne abychom eh, tady na sebe vzájemně štěkali. Děkuji. Já tady přijímám tento bod, tuto poznámku, ale nechci se teď pouštět do diskuse o tom, eh, zda je či není fér, eh, kdo tady je nebo ne. Eh, paní Morvaj, vy jste řekla, co jste chtěla říct a tady pan Albrecht vám odpověděl. Já opravdu nechci, aby se tady rozpoutala debata. Oba jste řekli, své názory a opravdu nerozpoutáváme tuto debatu. Takže další otázka eh, Josef Adenhauser. Děkuji mnohokrát. Věřím tomu, že toto téma by si zasloužilo větší pozornost, to téma, o kterém zde diskutujeme. A chtěl bych nesmírně srdečně poděkovat za kvalitu eh, studie, která, když se podíváme na časový horizont, je skutečně mimořádná. Eh, dala nám hodně podnětů k přemýšlení. Stále více mám pocit, jako bychom se nacházeli v historické situaci kde se nejedná pouze o rozměr tohoto skandálu, nýbrž kde se jedná o daleko závažnější, zásadnější věci, jako je svoboda občanů států, jako je svoboda spotřebitelů. Domnívám se, že se nacházíme v epochálním vývoji, který eh, právě u nás v Evropském parlamentu bychom měli velice vážně diskutovat. Co je zneklidňující? je toto směšování veřejné a soukromé sféry. To samozřejmě existovalo i dříve, že se tady mm, využívaly služby soukromých, ale vy jste to tak hezky vyjádřil, že tato spolupráce je z jedné strany vynucována na druhé strany tady máme kooperaci eh, na dobrovolném základě a především tento druhý aspekt je přece jenom problematický, protože když dáme dobrovolnost podnikům, tak jako by měly být nějakým způsobem odměněni, možná, že ne penězi, ale v této oblasti informačních technologií eh, nejsou měnou peníze, ale činy. A je naprosto jasné, že takové údaje zůstávají jako surplus, jako to navíc této spolupráce. A mě by tedy zajímalo, zda byste k tomu mohl něco říci. Eh, říkal jste, že sice víte, jak dochází ke sběru těch údajů, ale víte relativně málo o tom, co se pak s těmi údaji děje. A já se velice silně o to zajímám, protože Tady existuje už vyloženě biznis s těmito údaji. Používání těchto údajů pro cílenou reklamu, tedy cílené zásobování informacemi a jedinec vůbec nemá šanci k tomu, aby získal symetrickou informaci taková symetrická informace účastníka trhu již vlastně neexistuje. A to už prostě neuspokoje nejen občana, ale ani spotřebitele. To znamená, že se tady vlastně jakoby vytunelovával ob, stát občanů, občanský stát. Uh, je to možná trošku filozofické rozjímání, ale já si myslím, že se tady jedná skutečně o epochální záležitosti, dosvědčující, proč je tato práce tak důležitá. A jsem vám velice vděčný za to, že jste řekl, že se vlastně jedná o vnitřní bezpečnost celé Evropské unie. A to je vlastně to téma. To, co se teď děje, vytváří nejistotu. E a takovými sliby, že prostě se postaráme o větší bezpečnost, vzniká přirozeně pocit ohrožení a pocit nejistoty. E, tento aspekt kooperace soukromého veřejného sektoru by mě velice zajímal, jak na to vy nahlížíte. Děkuji. Uh, nevím, uh, Možná, že by to byl, teď by byl dobrý čas na moji otázku, pokud eh, pan kolega mě dovolí ho předběhnout. Já, protože eh, my se tady eh, bavíme teď o komerčních aspektech. Vy jste ho, hovořil o safe harbor, tedy útočiště. A já myslím, že toto je velice užitečná studie, první studie, jak jste oba naznačili, vypracovaná ve velmi krátkém čase ale chtěla bych se zeptat eh, na, ten, na to bezpečné útočiště. My jsme tady si vyslechli eh, velice eh, účinné svědectví, že prostě všechny ty firmy, které, o všech těch firmách, které byly zapojeny do prismu, a v podstatě oni se všichni přihlásili k té myšlence Safe Harbor. E, já nevím, co si o tom myslíte? Protože vy jste se toho lehce dotkl. Možná byste to mohl rozšířit také podle toho, co řekl právě Joseph. De facto e, zadní vrátka e, do systému internetových providerů a jaký to má vliv na obchodní prostředí. My jsme byli minulý týden ve Washingtonu eh, v příslušné federální komisi a eh, tam se také hovořilo o firmách a důvěře a eh, Spojené státy versus Evropská unie, poněvadž tady je otázka narušení obchodní důvěry. Čili toto je opravdu eh, silné poškození obchodních vztahů a eh, vy, eh, využívajíce akademický svobod, byste nám k tomu mohli něco říci. Dobře, tak co teď odpovíte rovnou, anebo počkáme na... Dobře, tak prosím. Já si myslím, že to jsou závažné otázky. Já k tomu velice rád něco řeknu, a také k tomu, co o tom právě teď už víme a co ještě bychom se potřebovali dozvědět. Čili my víme s jistotou, a bylo to mnohokrát disputováno eh, mezi představiteli obchodu a, obchodu a, a eh, bezpečnost eh, a, a IT. Prostě data, to je nové zlato, nová ropa. Firmy, které využívají dat jakožto hlavních součástí eh, obchodního modelu, jako je Google, Facebook, ale potom jsou ještě daleko obskurnější firmy, které eh, zpracovávají data, já nevím, pojišťovnictví a tak dále. To všechno jsou obchodní modely založené na důvěře Eh, že prostě spotřebitel důvěřuje firmě nebo určitá eh, firma spotřeb, eh, důvěřuje poskytovateli služeb a tak dále. Ovšem zásadní je ta role, jakou může mít spotřebitel v to, jakým způsobem jsou jeho data zpracovávána. Poněvadž tady máme Nyní i firmy jako je NSA, GCHQ a další špionážní služby v Evropě. Já bych tady řekl, ano, jde a jsou ohroženy eh, individuální svobody, také práva spotřebitelů a eh, také eh, de facto mnohé firmy nyní eh, vidí svůj obchodní model v ohrožení. Nedávné eh, prohlášení šéfa Google, a to už má svou váhu, eh, tak podle toho se ukazuje, že NSA nejenom právně nutí firmy k poskytování dat, ale také je také se vlastně napíchly na kabely spojující datová centra Google, eh, která nebyla kódovaná, nebyla šifrovaná, poněvadž se považovala za eh, bezpečná. A to bylo ve Spojených státech i v Evropě. Čili už eh, tedy jaksi transfer dat mezi jednotlivými datovými centry Google ve Spojených státech v Evropě opravdu Eh, byly sledovány a to už tedy vede k obrovskému rozhořčení eh, na straně Google, poněvadž to ohrožuje jejich obchodní model. Eh, vy jste tady vznesli důležité otázky a my bohužel nemáme mnoho odpovědí v této chvíli. Bude třeba se tím ještě dále zabývat. My víme, že program PRISM, program NSA, ale důležité je připomenout, že PRISM, to, tam jde o schromážďování dat, která eh, mají ale také eh, lidé z GCHQ. To je v rámci dohody mezi EU a USA a také v rámci eh, dohody Five Eyes. Čili tato data se týkají přímo bezpečnostní agentury v Evropské unie a nedávná odhalení ukázala, že data, která má k dispozici GCHQ z Prismu, eh, možná by mohly, mohla být k dispozici také jiným eh, špionážním agenturám v EU. Tato data mohou být do určité míry také údaje občanů EU, čili jde o Eh, sledování, eh, které by de facto nemělo být povolené. Prostě cizí špionážní služby se dostávají k údajům evropských občanů prostřednictvím soukromých firm. Další otázka je, zda tyto firmy spolupracují dobrovolně nebo z donucení. My tedy máme eh, důkazy právního donucování, nevíme, kolika firm se to týká, ale existují také firmy, které se proti tomu postavily. Třeba Lavabit nebo Silent Circle. Lavabit to je, to tedy byla firma, která nabízela šifrované e-mailové služby, také Edward Snowden eh, u nich měl svůj účet a tato firma eh, na požadavek poskytovat eh, údaje eh, raději skončila svoji činnost. A nyní zakladatel této firmy může být právně trestán za to, že odmítl spolupracovat. Takže odmítnutí spolupráce to je docela nebezpečná věc, takže možná, že já bych to u toho ukončil. Eh, možná tedy bychom teď dali prostor panu Stromovi, který eh, čeká na svou příležitost eh, položit otázku. Ano, děkuji. Pane doktore Rekace, mně připadalo velmi zajímavé, když jste hovořil o užitečnosti toho masové špionáže. Tady bylo nejdříve nějaký 54 Eh, případů, kdy se podařilo eh, co si zachránit z hlediska národní bezpečnosti. Teď už jsou to jenom jeden nebo dva případy. No. Eh, dobře, terorismus to je samozřejmě vážný trestný čin, něčeho takového se účastnit pochopitelně. Pokud ovšem se skutečně podaří odhalit nějaký teroristický teroristické spiknutí, eh, tak eh, já bych očekával, že nastane jaksi mm, soudní proces a možná odsouzení. Eh, dále, švédská vláda podobně tvrdí, že činnost její tajné služby také vedla k řadě odhalení, ale každopádně opět nebyli schopni poukázat na žádný eh, soudní proces, který by byl důsledkem toho. Eh, víte vy o nějakém soudním jednání, které by bylo iniciováno na základě těchto takto získaných údajů? Ehm, ne, myslím, že NSA nám neodhajilo, jaké eh, případy konkrétně se, o jaké šlo a já nemám žádné informace o Eh, soudních eh, i ve Švédsku. Samozřejmě tyto informace by nás také zajímaly a doufáme, že tedy v dalším se nám podaří o tom něco zjistit. Ano, eh, ještě k tomu, co jste řekl dříve, to je ten Safe Harbor Agreements mezi Spojenými státy a EU. Tato, tyto dohody byly narušeny eh, docela dramatickým způsobem a my eh, skutečně musíme eh, se tím zabývat. To se týká tedy cloud computingu. My tedy v DG IPOL už jsme se tím zabývali a také hm, zkoumáme přiměřenost a také legálnost, poněvadž to je velmi důležité. Eh, já bych panu Karelovi, když jste hovořil o těch eh, klíčových otázkách. Eh, víte také o tom, že by třeba evropští poskytovatele komunikačních služeb, třeba ti velcí, jako třeba British Telecom nebo France Telecom, to jsou ty velké firmy. My jsme také zvali, ale nikdo na to neodpověděl. Eh, jestli můžete se vyjádřit eh, k jejich eventuálně postavení. Eh, pan, pane Karno. Chtěl bych poděkovat za tuto studiu, studii, která byla vypracována, jistě nám pomůže dál, ale teď bych měl jednu otázku. Uh, Pravděpodobně je to také obsaženo už ve, vlastně ve zprávě jako takové. Odpověď na mou otázku. Bylo interview s bývalým spolkovým kancléřem Německa Schröderem a on řekl, že nikdy nepochyboval o tom, že by jeho rozhovory nebyly odposlouchávány. Je prakticky nemožné zabránit odposlechům. poslechům buď jednotlivým odposlechům nebo hromadnému sledování. A teď bych měl následující otázku podle vašeho odhadu. Jaká doporučení byste dal Evropskému parlamentu, aby nalezl určitou normu, strategii nebo legislativní předpis, který by skutečně mohl být užitečný? Několikrát tady zaznělo, že prostě není možné zabránit odposlechům. Jaké normy by tedy musely existovat, aby měly alespoň odstrašující účinek proti odposlouchávání a odstrašovat také proti komerčnímu zneužívání eh, těchto odposlechů. A rovněž chápu a jsem proto, aby se používal tento pojem důvěry novým způsobem. No, člověk musí být opatrný s důvěrou. A teď mám následující otázku. Celá leta jsme se spoleho, spoléhali na to, že boj proti terorismu je prioritou. Pravděpodobně jsme se na to spoléhali až příliš mnoho, jak ukazuje vaše studie. Uh, vždycky existovaly požadavky vlády a různých tajných služeb a myslím si, že jsme na to reagovali příliš velkoryse. Um, so I'll, I'll first uh, uh, answer maybe eh, možná nejdříve tuto otázku zodpovím a potom tu o poskytovatelích telekomunikačních služeb. Takže to je otázka, eh, kterou si kladou mnozí občané, jak tedy ochránit vlastní data. Myslím, že existují určité technické možnosti, jak to udělat individuálně. Například ukazuje se, že síť Tor je eh, vhodným způsobem, eh, jak ochránit si vlastní data před šňupáním a jedna z technologií, kterou NSA není schopna systematicky prolomit, je eh, eh, šifrovací software, který je otevřený software, čili ukázalo se, že eh, s tím si NSA neporadí. Ačkoliv se snažili a stálo je to spoustu peněz se snažili do soukromých šifrovacích systémů zabudovat mnoho zadních dva vrátek. Čtu blok jednoho developera v Google, který eh, tam píše, že už dva roky pracuje na tom, aby bylo ochroněno, ochráněno soukromí eh, uživatelů Google a NSA se toho snažila rozbit. Čili existují eh, softwarová řešení open source, která vám mohou zajistit určitou míru eh, soukromí. Eh, strukturálnější zážitost by byla evropský privacy cloud. Byl by to takový krok ke zlepšení ochrany osobních nebo soukromých údajů občanů. A Eh, patří k tomu třeba eh, rutování zdrojových, eh, zdrojových balíčků dat, tak, aby to procházelo tedy po bezpečných kabelech, ne přes Spojené státy a tak dále a spousta dalších technických řešení, o kterých hovoříme ve zprávě. A e, z hlediska tedy toho technického, kolega potom e, hovoří o právní záležitostech. E, William Beany, který je dalším whistleblowerem z NSA, vysvětlil, že v roce 2000 existovala technologie, kterou on a kolegové vyvinuli a která byla schopná sledovat všechno možné online. A to i bez eh, masivního ukládání dat, čili bez eh, takového toho sledování eh, masového, které tedy vidíme. Čili v NSA tento program byl zrušen z důvodů údajně ekonomických, protože se říkalo, že velké programy ukládající obrovské množství dat by stály miliony. Tak mm, já neříkám, že bychom neměli zcela důvěřovat mm, špionážním službám, když říkají, že bojují hlavně proti terorismu, Eh, tak eh, přesto si domnívám, že je tady zásadní otázka přiměřenosti, tak aby eh, tento vývoj byl pod určitou kontrolou, poněvadž tato technologie de facto už, už existuje technologie, která se obejde i bez shromažďování dat a přesto se dá poslouchávat. Dobře, možná, že tady máme jednu otázečku. Děkuji. Chtěla jsem se ještě vrátit k otázce toho velkého rozšiřování sběru údajů. Nejsem si tak zcela jistá, zda je to součástí vašich výzkumů, ale pro mě by bylo důležité dozvědět se, zda rozměr sledování skutečně se zvýšil od útoku 11. září. Zda tady existuje nějaká souvislost. A druhá záležitost, zda tato souvislost tady stále ještě pakliže existuje, je přiměřená, zda tedy hrozby stále eh, narůstají, protože zejména od NSA víme, že její finanční portfolio eh, jednoznačně stouplo v posledních letech a já si kladu otázku, zda tedy svět se skutečně stal tak nebezpečnějším nebo obráceně. Je život, stal se život ve světě a v USA mnohem jistější a bezpečnější, protože zpravodajské služby mají tak velký potenciál jsem vám velice vděčná za to, že jste znovu ozřejmil to, co pro mě bylo mimo jakoukoliv pochybnost, že je třeba mít evropskou kompetenci eh, v práci zpravodajských služeb. Neustále jsme konfrontováni s otázkou, jaký smysl mají předpisy a zákony, když se stejně musíme obávat, že minimálně některé zpravodajské služby je vůbec nedodržují. Na tomto místě bych chtěla říct, že nezávisle na eh, legislativě, kterou tady schvalujeme, nikdy nedosáhneme toho, že by prostě všichni lidé tyto zákony dodržovali, ale to by nám nemělo bránit v tom ty zákony schvalovat je třeba vždycky sledovat tak si tu hlavní linii, zejména co se týče spravodajských služeb a, souvis, a otázka, která se tady naskýtá, je otázka technických možností, otázka cíle, proč a za jakým cílem zhromažďuje ty údaje a potom, kdo to kontroluje. Zejména když hovoříme o Evropské unii, tak by to vlastně zůstalo v diskusi, kterou vedeme v kontextu národní bezpečnosti, by to zůstávalo v kompetenci jednotlivých členských států. Nebyla by tady smysluplná evropská kompetence, abychom skutečně mohli vyřešit ty hlavní priority. Potom se tady ještě hovořilo o ochraně osobních údajů. I já si kladu otázku, zda členské státy místo bilaterálních anti-spy dohod by neměli spíše investovat peníze pro to, aby dělali to, o čem vy jste hovořil, a sice dodatečně k dohodám o ochraně osobních údajů a mez, ujednání mezi spravodajskými službami vyvíje také bezpečnostní systémy proti odposlouchávání. To si myslím by mělo svůj smysl, zejména co se týče nesmírně choulostivých údajů, citlivých údajů, jakož i v otázce ochrany osobních údajů občanek a občanů. Děkuji. E, možná bychom ještě navázali na ten poslední bod e, Jana Albrechta. A kdybyste to mohli ještě tady okomentovat. Tak eh, k tomu, co řekla paní Sip, já si taky kladu otázku, jestliže máte nějaké náznaky, že, že ty eh, dohody, o kterých hovoříme, budou mít nějaké dopady na prism temporu a masové sledování, to by mě zajímalo, jestli tady máte tedy nějaké takové indikace. A druhá věc, hovoříme o kybernetických útocích. Například GCHQ na informační systémy, jako třeba eh, americké firmy v Evropě, nebo je to pravděpodobně také eh, šlo o útok na Belgacom a další systémové providery, čili moje otázka zní, do jaké míry eh, vidíte, že mohlo dojít eh, k, po, eh, k narušení legislativy proti kybernetickým útokům. A my tady v Evropském parlamentu používáme telefony systému Cisco a je zjevné, že Eh, jejich odposlouchávání, tady to prostě riziko je. Čili otázka je, mohli bychom se my jako instituce obrátit na soud v této souvislosti, na zasahování do našich eh, systémů a tudíž do našich práv a porušování možná smluv a tak dále. Nevím, to je prostě <laughs> zajímavá otázka. Ano, ano, to je, to je eh, hezké, že Eh, jsou tady takové zajímavé otázky. Čili možná, my už tady víme o tom, že tady existovalo určité vyšetřování Belgakomu. A to, to je velice zajímavá otázka. Děkuji vám. Já zde vnímám tři body. Jednak tedy ty telekomunikace. Máme důkazy o tom, že telekomunikační společnosti byly cíleny GCHQ a možná i jinými rozvědkami. Eh, v Evropě eh, všem je důležité říci, že jakmile nějaká rozvědka cílí na nějakou společnost, může informace pak sdílet s dalšími rozvědkami a je to tím pádem celoevropský problém. Určitě to platí pro Belgacom i pro jiné společnosti, jak v Británii, tak v Německu. Otázka o technické možnosti rezistence. Já nejsem technik, prosím, ale eh, chtěl bych říct, že řešení, které vidíme, když mluvíme s odborníky, je v podstatě open source software. To není jenom idealistická eh, nějaká možnost eh, vývoje softwaru, kdy na tom pracují dobrovolníci, ale jeden princip, který garantuje že snooping a různá špionáž a různá zadní vrátka v softwaru tam neprobíhají, je to, že ten kód je k dispozici všem a každý si ho může prohlédnout, každý developer se na něj může podívat a hledat tam taková zadní vrátka v tom kódu, přímo v tom kódu aplikace. Takže to je podle mě přesně ten druh softwaru, který by Evropská unie měla podporovat. Měla by ho nadále rozvíjet, a e, možná by právě toto mohlo být jedno z řešení pro komunikační potíže zde v parlamentu. A teď e, k otázce informačních hrozeb a rozvoje masového dohledu. Je fakt, že v USA ty události, ačkoliv e, už to bylo stejně naplánováno, tak ty události 9, 11. září vlastně umožnily rozpočtovou explozi v oblasti sledování, v oblasti rozvědek. O Evropě víme, že mnoho rozvědek zde nezačalo se stejnými opatřeními okamžitě po 11. září, ale víceméně do nějakých 3 až 5 let e, eh, USA dohnali. Podle nejnovějších informací víme, že GCHQ hrálo velmi důležitou roli v poskytování pomoci dalším rozvědkám, a to jak technicky vzato, tak eh, co do možností obcházení právních ustanovení, tak aby bylo možné zvýšit míru dohledu. Eh, na takové sociologické úrovni eh, zde máme zejména práci Didier Bigoa, který je jedním z autorů této studie a ten mluví o tom, že sběr eh, obrovských množství informací je eh, vlastně jedním z opodstatnění toho, proč by rozvědky seděly u stejného stolu a spolupracovaly. Takže jeden z hlavních konceptů zde pro ten sběr informací je možnost jejich výměny s ostatními službami. A tím pádem e, je zde taková jaksi konkurence e, na poli většího a většího sběru dat, tak aby se všichni považovali za schodné, rovné, stejně důležité partnery. Ovšem sázce je soukromí evropských občanů. E, tím já asi skončím a dám slovo Serčovi, který to vezme z té právní stránky. Ano, jenom velice stručně děkuji Jeden z těch důležitých prvků, které se v diskusi objevily, je, že hovoříme skutečně o základních právech, eh, demokracii, právním státě, základních hodnotách Unie. Paní Redningová eh, toto opakovala i ve Velké Británii v kontextu článku 7 smlouvy o Evropské unii. Je to systematické porušování základních práv v některých členských státech. Tato otázka z právního hlediska je velmi složitá, protože máme velmi, velmi fragmentované právní prostředí v Evropě eh, co do těchto témat a v naší studii se zaměřujeme na to, jak tato fragmentace vlastně často napomáhá eh, tajným službám, že si prostě udělají výběr toho nejvýhodnějšího prostředí, podívají se na platnou legislativu a tam pak působí. A to je něco, o co bychom si měli dělat starosti. Naše studie eh, rovněž eh, žádá vytvoření trvalé politické infrastruktury v Evropském parlamentu, která by měla možnost zajistit dodatečný dohled nad těmito aktivitami. Podle našeho názoru je nutné zavést udržitelnější systém odpovědnosti a dohledu, nejenom k tomu, co máme teď, ale i k tomu, co se dozvíme třeba v příštích měsících. Tato infrastruktura by rovněž mohla být platformou pro diskusy a vývoj různých typů reakcí. Jaké jsou zde problémy? Eh, zmínila se role dohledových institucí, nejenom jak si řídících institucí, ale i role zpracovatelů dat a kontrolorů dat, zejména ve službách cloud computingu, je to velmi důležité. O jakých informacích to vlastně mluvíme? Ani zde nemáme právní jistotu a asi by bylo vhodné ji získat. Složky činné v trestním řízení. Kdo jsou tyto spravodajské skupiny? To je další z aspektů, kterým se tato studie zabývá. Není vlastně vůbec jasné, o kom mluvíme. Je zde určité prolnutí jednotlivých aktérů a to tím pádem stěžuje možnost odpovědnosti z jejich strany. A pak ještě jedno doporučení, které zaznělo už v předchozích studiích pro Evropský parlament, je zavedení asi trvalého výboru, stálého výboru pro e, agentury pro otázky vnitra v Evropské unii. Ne, netýká se jenom e, eh, toto dohledu nad Europolem, ale týká se to všeho, co funguje na evropské úrovni. I zde by Evropský parlament mohl hrát zásadní roli. Děkuji. Děkuji vám, Sergio. Mnoho z nás eh, si váží vaší práce s CEPSem. A děkuji vám oběma za tuto studii, zejména za to, jak rychle jste ji pro nás připravili už hned na první pohled je to zcela v souladu s tím, eh, jak o této problematice přemýšlíme my, co bude potřeba vypracovat pro naše zprávy. Je to velmi užitečný příspěvek do diskuze a toto bylo, myslím, velmi užitečné zasedání. My jsme probrali ty základní myšlenky. Děkuji vám oběma, pánové, za to, že jste přišli kolegům bych rád řekl, že další část eh, začne ve 12.15. Já už předsedat nebudu, myslím si, že dorazí některý z místopředsedů, aby mě zachránil. Takže eh, děkuji všem, kdo přišli eh, a jak těm zkušeným matadorům, tak těm, kteří se na nás přišli podívat poprvé takovýchto zasedáních budeme muset pokračovat, protože obvykle zasedáme jenom ve čtvrtek a ve čtvrtek odpoledne je to bohužel jediný časový slot, který máme. Děkuji vám proto za přítomnost, děkuji vám za skvělé otázky. Byla to, myslím, velmi užitečná schůze. Díky. Uh, um, Kolegové, promiňte ještě jedno sdělení. Uh, v 12.15 budeme hlasovat Eh, a jak říkám, asi nebudu předsedat já, bude asi předsedat nějaký místo předseda. Pokud ne, tak budu muset i hlasovat. Eh, samozřejmě jsem vám k dispozici, pokud byste měli v plánu někdo něco jiného. take the vote as well. <laughs>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

Good afternoon. Dobrý den, kolegové. Pustíme se do hlasování. Máme zde dvě témata na pořadu jednání. Asi víte, že je tady jednak ten program pro práva a občanství, což je téma Libe, a potom společné téma s výborem Jury, to je program Justice justice. Takže nejprve tedy ta práva a občanství hlasují pouze členové Libe a u toho druhého, protože to je společné téma, tak hlasují poslanci Libe a Jury, kteří tady snad třeba již jsou na toto hlasování, ale pokud správně vidím, tak tady zatím není nikdo. Doufám, že alespoň kvórum budeme mít. Jdeme na to. Tedy práva a občanství. Jak vidíte na hlasovacím seznamu, máme první hlasování o kompromisním textu. Je to celkový kompromis, eh, který budeme hlasovat a pokud ho neschválíme, tak pak budeme muset zaběhnout do podrobností. Takže to první hlasování, kompromisní text. Kdo je pro? Občanství a práva ale ruce prosím ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, je to dostatečně silná podpora kompromisního textu a tady závěrečné hlasování o pozměněném textu a teď potřebujete kartičky na elektronické hlasování. Takže si to prosím všichni nastavte a hlasujte o takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Aha, a pan Berling nemá kartičku a hlasuje pro. Dobrá, děkuji vám mnohokrát. 25 pro, 2 proti a 0 se zdrželo. Takže to je eh, hotovo. Eh, než půjdeme dál, děkuji všem, kteří jste přispěli na práci k tomuto tématu, stínovým zpravodajům a zástupcům jednotlivých výborů, které vypracovávali stanoviska k této otázce. A děkuji také Marii, která na tomto také velmi tvrdě pracovala. Děkuji vám všem. Dobrá, takže Eh, teď jdeme na tu druhou věc, tedy společné téma program justice. Opět pr- jako první hlasování o kompromisním textu. Mhm. Eh, eh, vítáme zde skutečně každého, kdo se k nám přijde připojit. Chcete-li k tomu něco říci, než se kolegové usadí, můžete, ale nechcete. Aha, dobrá. Takže kdo je pro kompromisní text? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, takže opět velmi silná podpora. A teď tedy opět elektronické hlasování, závěrečné hlasování o pozměněném textu. Děkuji. Takže 27 pro, 1 proti, 0 se zdrželo. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám všem za hlasování. Eh, eh, a děkuji zároveň všem, kteří se účastnili tohoto hlasování. A končím schůzi.